So, hello everybody, I want to welcome you to our... Vítejte na uh, schůzi výboru Econ. Doufejme, že jsme neměli možnost využít tu půl hodinu. Um, um, rozpočtový postup je posunut z 6 na 630, no, protože pan Gajer má, měl eh, nepředpovídatelnou schůzku, čím se dostáváme k bodu 1, přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky? Není tomu tak, takže eh, tím je pořad jednání přijat. A nyní mám jedno krátké upozornění. Eh, chci vás informovat, že zítra se bude měnit zasedací místnost vzhledem e, k společné výměně názorů z rozpoč, rozpočtové kapacitě eurozóny, takže budeme jinde. Ještě nevíme kde. Uvidíme, jak to naše služby zařídí. Takže to bylo jediné oznámení, takže si prosím vezměte své věci, zítra budete jinde. Tím se dostáváme dalšímu bodu číslo čtyři. Zelená kniha o finančních službách. Diana, eh, ale jsem, eh, jako zpravodaj se vezme slovo. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo za slovo. Toto je velice zajímavá eh, záležitost. Zelená kniha o retailových finančních službách, tedy pro jednotlivce, fyzické osoby, malé podniky. Je to zajímavý návrh, který odráží nový způsob, jak zpracovávat legislativu a to velice dynamickým způsobem. Já věřím, že o veškerých tématech proběhne velice zajímavá diskuze. Já na úvod zdůrazním, že tato práce že k ním musíme přistoupit eh, maximálně otevřeně v duchu spolupráce. Já jsem tudíž připraven spolupracovat úzce se stínovými zpravodaji a hodlám je zapojit do procesu co možná nejkonstruktivněji a nejotevřeněji. Když se podíváme na tuto celou iniciativu Zelené knihy, myslím si, že komise nastavila cestu správným směrem. Někteří říkají, že to je možná předčasné, že komise měla počkat s tímto návrhem, až bude legislativa plně implementována, ale já si myslím, že komise jednala správně, že je správné, že jedná již nyní, a to ze tří důvodů. Jednak proto, že jako zákonodárci Musíme obezřetně sledovat eh, vývoj tohoto dynamického trhu, musíme sledovat, jak funguje nově schválená legislativa, abychom ji případně mohli správným způsobem doladit či doplnit dalšími potřebnými opatřeními. V zelené knize se objevují slibné myšlenky ohledně toho, jak by stávající legislativa mohla a měla být pozměněna. Kromě toho se také myslím, že je zcela jasné, že musíme více zapracovat na vytvoření skutečně jednotného trhu finančních služeb, protože prozatím jsme se v této oblasti daleko nedostali. Existují přeshraniční překážky, ty jsou příliš vysoké a také příliš časté. A třetí velice důležitá věc je to, že bychom měli maximálně využít veškerých možností, které nám nabízí digitalizace. Digitalizace totiž může propojit dodavatele, spotřebitele a malé podniky úplně jiným způsobem, než na jaký jsme doposavat zvyklí, což znamená, že ochrana spotřebitelů musí být také příslušným způsobem uspůsobena, ale zároveň také posílena. Myslím si, že inteligentním, kontrolovaným způsobem můžeme dosáhnout velice zajímavých účinků, abychom ten potenciál, který nám tento trh nabízí, nepromrhali. Jakým způsobem pokracovat v naší práci, jaké iniciativy bychom měli podniknout na základě této zelené knihy? Já si myslím, že před námi stojí několik velice zajímavých výzev v této souvislosti. Hlavní z nich je to, že je třeba posílit schopnost komise, pokud jde o digitalizaci, digitalizaci schromažďování a analýzu údajů. Řada informací ze zelené knihy totiž není opravdu dopodrobna vysvětlena a tak si myslím, že je potřeba položit pro tu naši práci pevnější základ, abychom skutečně dosáhli dostatečně precizní a kvalitní legislativy. Určitou výzvou také je zlepšit eh, otázkou identifikace na národní i mezinárodní úrovni. Musíme zlepšit eh, postupy především v přeshraničním styku. Musíme se snažit eh, nastavovat ve všech ohledech jednotná, stejná pravidla hry, aby všichni hráči na trhu skutečně hráli podle stejných pravidel, aby vítězové byli ti, kteří za stejných podmínek získají větší počet zákazníků a ne ti, kteří využijí či zneužijí pokřivených pravidel hry. Další výzvou či úkolem pro nás je to, abychom se vypořádali s nespravedlnými překážkami, které teď existují mezi zeměmi eurozóny a zeměmi, které stojí mimo ní. Je potřeba skutečně udržovat integritu jednotného trhu. A poslední úkol, který před námi stojí, je to, že Navzdory dosavadním intervencím musíme zajistit finanční inkluzi. Není dostatečná. Myslím, že dnes stále ještě velký počet spotřebitelů nemá přístup k základním finančním službám, což způsobuje obtíže v každodenním životě. A navíc to ještě, navíc to ještě zhoršuje obecný problém sociálního vyloučení. Zatím se nepodařilo zajistit, aby všichni měli přístup eh, například k základnímu účtu. To je velice důležité. Myslím si, že by měly být podniknuty další kroky, aby se eh, v tomto ohledu legislativa zlepšila. Já se těším na kreativní a konstruktivní příspěvky k mé zprávě od ostatních kolegů a jak už jsem řekl, chci k tomu přistoupit skutečně kooperativně a věřím, že společně docílíme dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní předávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve za EPP, pan van der Kandelare, místy místo paní Kadek. Děkuji, pane předsedo. Pan Alan Kadek bohužel dnes zde mezi námi nemůže být a tak mě poprosil, abych vám představil jeho příspěvek více než 8 let respektive před osmi lety byla předložena zelená kniha Komise k finančním službám, ale tyto finanční služby mají stále ještě velice národní charakter. I když došlo k jistému pokroku, například před nedávnem jsme schválili jisté texty, jejich cílem bylo lépe informovat spotřebitele o finančních službách. Veškeré tyto texty právě jsou ve fázi implementace ze strany členských států. Momentálně musíme dát, dbát o to, aby tyto právní akty byly plně implementovány dříve, než přistoupíme k zavádění nějakého nového práva. Komise chce vytvořit jednotný digitální trh a také unii kapitálových trhů, což nám poskytuje možnost vytvořit skutečný evropský vnitřní trh pro finanční služby. E, I nadále existují překážky přeshraničním finančním službám, zejména když se jedná o běžné účty pro občany. Pokud bychom je odstranili, bylo by to velice pozitivní pro trh, eh, spotřebitelé by měli větší výběr, eh, nabídka by byla rozmanitnější a ceny by klesly. Eh, osobní konta a služby finanční, které se s nimi pojí, to je obtížné téma, jelikož ty překážky souvisí zejména s různou kulturou v členských státech, s jazykovou bariérou a také v neposlední řadě s otázkou důvěry. Například pojištění. Pokud člověk se chce pojistit, tak se obrátí na pojišťovací ústav, který zná ve své vlastní zemi, ke kterému má důvěru. To též platí pro banky, které budou mít problémy prodávat své produkty v zahraničí, pokud tam nebudou mít své pobočky. Legislativní prostředí i finanční kultura se prostě členských států od sebe liší podle jednotlivých členských států a proto je třeba vytvořit pobítky pro to, aby míra přeshraniční nabídky v této oblasti vzrostla. Digitalizace je skutečně jednou z možností, jak jde pokročit vpřed, ale nestačí. Momentálně máme velmi omezené kapacity. Podívejme se na skutečnost eh, a větši... dívejme se na ně na takovou, jaká je. Pokud chceme jednotný vnitřní trh, tak musíme mít daňová pravidla, ochranu spotřebitele, sociální normy, které budou společné, ale toto vše je stále ještě v kompetenci členských států, takže chceme společní trh, ale máme tady 28 různých daňových a sociálních systémů. A to vytváří překážky. Podívejme se, jak to vypadá v oblasti malých a středních podniků. Tady je důležité, aby měli dobré regulační prostředí, které bude odpovídat jim specifikům. A to je v odpovědnosti všech členských států. Připomínám, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, protože vytvářejí pracovní místa a růst přístup malých a středních podniků eh, k úvěrům je velmi důležitý a je třeba ho zlepšit. Dále je rovněž nezbytné, aby banky měly větší možnost eh, nebo drželi větší míru vlastního kapitálu, pokud je poskytují úvěry malým a středním podnikům. Stejně tak jako malé a střední podniky i spotřebitelé potřebují důvěru ve finanční služby, proto je důležité, aby jim byly poskytnuty produkty, které budou odpovídat jejich potřebám a tady jsou důležité v prvé řadě informace. Spotřebitel potřebuje ochranu, to platí jak pro finanční služby, tak pro ochranu osobních údajů a to v celé Evropě. Co se týče záruky pro vklady, i tady je třeba mnohé zlepšit. Je třeba, aby banky měly určité záruky pro své klienty a je důležité, aby banky mohly dobrým způsobem se svými klienty spolupracovat a také využívat veškerý inovační potenciál, který existuje. Je třeba abychom měli skutečné evropské finanční produkty a proto je třeba zohlednit specifika všech aktérů, stejně tak jako specifika různých finančních produktů. To, co navrhuje komise v oblasti finančních služeb pro konečného uživatele, bude jistě důležitým krokem před, co se týče přeshraničních finančních služeb a vytvoření skutečné panevropské nabídky těchto služeb. Děkuji. Děkuji, předávám slovo EKR, kde Kay Swinburne eh, zastupuje pana Fok, eh, Exley, eh, Fox, Ashley Fox. Děkuji. Děkuji za tuto možnost vystoupit jménem Ashleyho. Ashley vítá přístup komise k této problematice, zejména pokud jde o maximalizaci současného rámce, což je lepší než nové legislativní kroky. Je jasné, že celoevropský trh prozatím nefunguje pro retailové finanční služby, přesto míra přeshraničních aktivit tedy eh, je kolem 1% a tak je potřeba překonat tyto přirozené překážky, které zatím existují pro mm, poskytovatele místních finančních služeb. Ale rozhodně nevoláme po nařízení na celoevropské úrovni, protože to by mohlo vést k tomu, že poskytovatelé budou eh, čelit více rizikům a navýší to náklady na produkty v této oblasti. Takže je třeba se za, zaměřit na praktičnost některých opatření. Například v oblasti pojišťovnictví nesmíme zapomínat na různé soudní rámce, na možnost přenositelnosti nároku a tak dále. Takže působnost této zelené knihy eh, musí být eh, podle toho naformulována, protože je potřeba například navýšit také důvěru spotřebitelů ve finanční služby, v konkurenci napříč Evropskou unii. Důvěra spotřebitelů spotřebitelům. To, že dáme spotřebitelům přesné informace o finančních produktech a že zároveň zajistíme rozšíření osvědčených postupů, to si myslím, že by mohlo pomoci. Stejně jako rozšíření současné míry záruk eh, vkladu. Pokud jde o posílení volné hospodářské soutěže napříč EU, měli bychom podporovat inovativní firmy, protože ty vytvářejí nové příležitosti. Evropa má potenciál stát se e, u finančních technologických služeb e, vůčím trhem. Musíme ovšem tyto myšlenky podporovat. E, ve Spojeném království se o to snažíme, například máme teď nová pravidla pro crowdfunding, což si myslím, že by se mohlo eh, uplatnit i v jiných členských státech. Eh, až se těší na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji, říká pan předseda. Já myslím, že návštěva eh, amerického prezidenta tolik zapůsobila na Brity, že většina britských poslanců zůstala dnes doma. Teď už má slovo Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu zpravodaji za úvodní prohlášení a především eh, za to, že chce najít konsenzus eh, mezi jednotlivými politickými skupinami. Také vítám to, co řekli kolegové z EPP, což naznačuje, že existuje patřičně nastavená ambice. A to je opravdu to nejdůležitější v tuto chvíli. V současném politickém ovzduší víme, že už několik let eh, i ty, kteří jsou z evropských politiků euroskeptičtí, tak jsou optimističtí ohledně jednotného trhu. Přesto se dosahuje malých pokroků. Podívejme se na směrnice o platebních eh, službách eh, a na další návrhy, kde jsme se pokusili vytvořit skutečně jednotný trh a odstranit překážky a v praxi jsme zjistili, že členské státy potom naše úsilí blokují. Jakmile chceme dosáhnout rozumného pokroku, nejde to. Členské státy by se měly ptát tedy sami sebe, zda to myslí s jednotným trhem opravdu vážně, anebo chtějí raději cestou národní suverenity, protože v tom případě eh, nemá vůbec eh, cenu se o vybudování jednotného trhu pokoušet, protože pokud takový trh eh, chceme vytvořit, nesmí tady existovat žádná tabu. A tabu nesmí být žádné aspekty harmonizace, ani větší standardizace nesmí být eh, tabu. Členské státy budou muset odpovědět na otázku, zda mají dostatek politické vůle na to, aby odstranili dosavadní překážky. A pokud ano, tak to znamená, že národní postupy se budou muset změnit. Jiná cesta není. Takže se ptám, zda národní politice skutečně mají tu odvahu toto prodat svým voličům. Pokud jde o fintech, o finanční technologie a služby, tak eh, pokud eh, budeme nadále váhat, eh, oddalovat, tak nás nakonec převálcuje realita, protože finanční technologie nakonec si svou cestu najdou, možná tím ale i naruší systémy a pokud si je neusadí u nás v Evropě, najdou si svou cestu jinde. Velké firmy v Evropě už nyní říkají, že se budou přesouvat z této oblasti raději jinam, protože tady je příliš eh, překážek. Takže ptejme se, chceme, aby Evropa byla domovem eh, trhu finančních technologií a služeb. Eh, v tom případě musíme udělat proto něco a dosáhnout pokroku, anebo o tom můžeme pouze celé roky debatovat s podprůměrnými výsledky, ale možná bychom se měli vůbec orientovat na něco tedy smysluplnějšího v takovém případě. Já si myslím, že parlament by měl být dostatečně ambiciozní, říci, že se nebojíme dosavadních tabu a dokonce by šla ještě dále v tuto chvíli, než kolega za EPP, který říkal, že jsou zde určité záležitosti, které jsou zkrátka dané v rámci národní suverenity, spadají pod ní, jsou to suverénní pravomoci jako záležitosti daní, ale zároveň máme společnou odpovědnost vůči evropským občanům, kteří čekají, kdy konečně uděláme na úrovni EU nějaké kroky, protože už ztrácejí svou důvěru. Takže já doufám, že společně s panem zpravodajem i stínovými zpravodaji dosáhneme ambiciozního stanoviska za Evropský parlament, který nabídne skutečnou vyhlídku do budoucna pro evropské spotřebitele i podniky. Děkuji. Děkuji, Sofie. A žádný další kolega Zague tady není, takže rovnou zelení. Sven Gigold, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já nechci opakovat vše, co už tady zaznělo. Děkuji panu zpravodaji za jasná slova, pokud jde o ten kooperativní přístup. Já si myslím, že za nás, za zelené, můžeme říci, že vítáme tuto zelenou knihu a že by bylo dobré, abychom zareagovali na tuto ambici, v ní formulovanou. Musíme zajistit, aby to nezůstalo jenom na papíře, aby to nebyl pouze seznam určitých eh, témat a přání, ale abychom skutečně zatlačili především na radu, ale i na, komisi, aby přišli s opatřeními, kterými bychom mohli tuto ambici naplnit. My se na to díváme tak, že je tady několik důležitých témat. Víme, že investoři a spotřebitelé trpí, trpí uh, agresivními cenami na, finančních trzích a nejsou eh, účinně kompenzováni za rizika, kterým čelí a na druhé straně velice často eh, nemají dostatek eh, informací o finančních produktech, především o jejich rizikovosti. Takže řada spotřebitelů a investorů nakonec se potom nedočká toho výnosu, který očekávají. Tím se mm, promrhá celá řada prostředků a je i zbytečně nabobřelý celý eh, systém zprostředkovatelů. Naopak otevření hranic by pomohlo snížit to agresivní financování a tak si myslím, že ten hlavní přístup by měl vypadat tak, jak ho načrtává Evropská komise. Abychom tohoto cíle dosáhli, abychom zajistili větší výnosnost investorům, tak je důležité eh, standardizovat produkty podle konkrétních potřeb, aby zároveň mohla fungovat volná hospodářská soutěž, abychom mohli nabízet bezpečné, jednoduché a nákladově výhodné produkty. Také bychom měli nastavit eh, jednodušší systémy pro srovnávání jednotlivých produktů mezi zeměmi, aby si spotřebitelé mohli ty výrobky nebo ty nabízené produkty skutečně snadno přeshraničně srovnat této souvislosti je naprosto nezbytné, aby iniciativa PEP e byla vnímána čistě jako jedna eh, z možností, kde nám může přeshraniční standardizace pomoci posílit volnou hospodářskou soutěž. A na závěr chci říci, a tady by mě zajímalo, co se o tom myslí komise, Myslím si, že ta zelená kniha není úplně zelená. Eh, řada investorů totiž chce rozlišovat mezi investicemi tak, aby dokázali eh, dosáhnout cílů klimatické konference, ale aby zároveň docílili spravedlivějšího a udržitelnějšího rozvoje financování a podnikání obecně. Ale bohužel ve vaší zelené knize eh, není nic smysluplného eh, ohledně toho, jak pomoci růst tomu ekologickému, zelenému finančnímu eh, sektoru, jak tam docílit skutečné změny a jít cestou udržitelných produktů. Vy jste to přislíbili, ale není to tam, proto bych poprosil komisi, aby se hlouběji nad tímto zamyslela a pomohla využít růstového potenciály, potenciálu zeleného a udržitelného financování, aby tato otázka nezůstala stranou. Děkuji. Děkuji, Svene, a než předám slovo Stín... Než dám slovo stínovým zpravodajům, tak chci připomenout, že toto je eh, dnešní den jeden eh, svatého Marka, takže gratuluji našemu svátku vzájemnému. Děkuji. Ehm, já chci poděkovat ehm, Eh, za eh, konstruktivní kritiku, která eh, vůči této zelené knize. Jak se zdá, ta kniha je dobře vyvážená, je tam dostatečná transparentnost, informace o finančních produktech. Samozřejmě každý, kdo investuje, tak musí být co nejvíce obeznámen s obsahem toho vlastního produktu, jinak je možné, že lidé špatně investují své celoživotní úspory, takže to je velmi důležité. Větší konkurence, eh, bourání oligopolů, především na trzích, kde je vysoká úroveň koncentrace. Také mm, je důležitá eh, přenositelnost některých produktů, životní pojištění, důchodové pojištění, rozvoj digitálního trhu, technologické inovace v oblasti platebních služeb, omezení eh, neupravněné diskriminace na eh, geografické lokalitě. To jsou principy, na kterých se shodneme. Pak je tady ovšem jedna kritika vůči komise. Když toto je velmi důležité téma, tak jsou témata, která jsou mnohem důležitější Eh, která, eh, která komise tedy eh, zanedbává, když se sestavují pravidla pro tyto retailové finanční produkty. Musíme současně pracovat na neutralizaci finančních systémových rizik. Myslím, že je tady nedostatečně na úroveň návrhu v tomto směru jako oddělení investičního a retailového bankovnictví, bazilická pravidla a podobně, všechna tato důležitá témata související se stabilitou finančního systému, která jsou mnohem důležitější. Tato um, téma má um, svůj význam, je to velmi důležité. Je velmi důležité, aby existoval určitý štít, bohužel, od roku 2009 neexistuje ochrana před systémovými riziky. Máme možnost jednat, a, ale jinak myslím, že jak si zběž, zmeškáme vlak a bude nám hrozit další finanční krize. V tom případě bude komise obviněna z toho, že neudělala vše. Proto bychom měli využít této příležitosti a toto poselství předat komisi. Potřebujeme lepší regulace, protože riziko pro daňové poplatníky a e, spořitel je e, obrovské. Další věc, kterou chci říct, je možné vytvářet skutečně rovné, pracovní, rovné podmínky pro, při fungujícím jednotném trhu Eh, ve chvíli, kdy existuje tak velká nerovnováha mezi ekonomikami. Takže to je jedno důležit, jedna důležitá kritika. Myslím, že se nevěnuje dostatečná pozornost ekonomickým rozdílům mezi členskými státy. Pokud se na ty rozdíly nebudeme dívat eh, zblízka, tak nezajistíme správnou reakci. Děkuji. Nemám žádné další přihlášky do diskuze a mám Brian Hayes. Já jsem chtěl velice stručně, Markus, chci poděkovat zpravodaji a především za tu práci, která byla odvedena na té zelené knize. Je to důležité téma. Nemáme jednotný trh v Evropské unii v oblasti retailových eh, finančních služeb. Jak řekl předřečník, je to pochopitelné. Jsou jazykové rozdíly, rozdíly mezi jednotlivými trhy, rozdíly v distribuci, rozdíly tom, jak se ty produkty dostávají na trh, jak se využívají. Nicméně musíme být ambiciozní, protože pokud je tady jedna věc, kde jako Evropané nejsme dobří, eh, na rozdíl od USA, je takový, takové to, mm, kon, taková konkurence mezi jednotlivými trhy. A tady potřebujeme právě větší konkurenci v této oblasti, aby ti zprostředkovatelé neměly ty zisky, jaké mají. A konkurence je důležitá. Pokud se podíváme na trh hypoték, kde ty variabilní hypotéky jsou o 2% vyšší než v jiných členských zemích, tak to je z důvodu nedostatečné konkurence. Je důležité, abychom byli co nejvíce ambiciozní v takto důležitém tématu, protože Um, um, co se týče, tedy bez ohledu na problémy, které jsou skutečné, přesto bych byl co nejvíce ambiciozní uh, ve věci, která je skutečně důležitá pro občany, to je poskytování retailových finančních služeb, služeb drobného bankovnictví. A máme způsoby, jak eh, řešit tedy systémová rizika. Ale to, co má tedy, nebo co, čemu se zatím věnovala nejmenší pozornost, je věc, která, je nej, která se nejvíce dotýká běžných lidí v Evropské unii. A tady musíme být ambicioznější. Děkuji. Děkuji, Brian. Někdo další se hlásí? Takže bych chtěl dát slovo komisi, pan Pele. Pele, ne ten fotbalista, tedy téměř skoro fotbalista. Děkuji, pane předsedo. Jak už někteří řečníci řekli, byla tady velk, byl velký entuziasmus, když byla tak zelená kniha vydána. A my ho chceme, to chceme zachovat. Eh, chceme ambiciozní reálný akční plán ve prospěch jak spotřebitelů, tak um, o tohoto oboru musíme reagovat na potřeby spotřebitelů a to se musí stát realitou v tuto chvíli. Analyzujeme odpovědi, které jsme dostali, reakce na tu zelenou knihu od spotřebitelů, od dalších federací a profesionálů, i některých orgánů veřejných. Někteří se účastnili těchto procesů, tedy stínový zpravodaj eh, konferenci, kterou jsme zorganizovali. Digitalizace může být cestou, jak překonat některé bariéry, které nyní existují na vnitřním trhu v oblasti retailových finančních služeb. Ehm, někdy dosta- ve skutečnosti dostáváme určitý feedback od spotřebitelů, například chybějící přeshraniční přístup k platebním účtům a podobně. Tedy um, oblast, kde by fungovaly pravidla proti praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že toto je stále součástí konzultačního procesu, tak eh, očekáváme zprávu parlamentu um, některé vaše příspěvky, především co se týče zeleného, zeleného financování. Komise na tom pracuje ve vztahu s G20. Jsou iniciativy, které se týká označování a jsme velice otevřeni eh, dalším příspěvkům. Děkuji vám. Doufejme, že budeme takto s podobným entuziasmem pokračovat. Ole, tady pan zpravodaj, chce k tomu něco říct? Všechna stanoviska, která jsme vyslechli, mm, tak všem chci poděkovat za jejich příspěvky. Je důležité, abychom eh, podnikli krok vpřed. Myslím, že nemůžeme čekat, musíme jednat pokud nic neuděláme, abychom eh, budovali jednotný trh, tak to udělají jiní. Potřebujeme legislativu, potřebujeme posilovat eh, pozici eh, potřebitelů, to je důležité. Myslím, že je důležité se podívat mm, na to blíž na ty reakce, co jsem tedy vyrozuměl od stínových zpravodajů, je to, že musíme intenzivně pracovat, abychom mm, aby tato tématika e, vlastně měla větší profil, ale nemůžeme čekat dlouho, příliš dlouho, musíme začít pracovat. Musíme prosadit legislativu, posílit spotřebitele, malé a střední podniky na vnitřním trhu, je to důležité a já doufám, že se nám podaří se dostat tedy mm, ke konci tohoto, té, tohoto tématu a budeme zaměřeni na budoucnost. Trh se tr- mění neustále, nic není neměné, všechno se průběžně mění. Musíme zajistit, aby práva spotřebitelů byla chráněna. Chci vám poděkovat za slovo a těším se na další spolupráci. Doufám, že um, budeme mít eh, od vás tedy užitečné eh, příspěvky. Děkuji velice stručně k časovému harmonogramu. Pro mm, ty z vás, kteří se účastní diskusí, dnes proběhla první výměna názoru. Eh, návrh zprávy se předkládá 13. 6. Lhůta pozměňovací návrhy 28. 6. v 12 hodin. Mm, pozměňovací návrhy se budou projednávají 31. 8. hlasování 29. 11. a v plénu v listopadu. Doufám, že tedy vám to všem vyhovuje a tím tento bod uzavřu. Tím se dostáváme k bodu číslo 5, povinná automatická výměna informací v oblasti daní. To je důležité, ale důležité, eh, důležitých věcí tady máme, podobných věcí tady máme hodně v různých fázích legislativního procesu. Místo tedy zpravodaji Darius Virosa to dám Eh, slovo panu eh, Niedemajerovi. Máte slovo? Děkuji, Markuse. Já vám jenom poskytnu informaci, kterou mám k dispozici od pana Rosatyho. Jak víte, tak eh, v rámci této složky parlament sehrává konzultační roli a rozhodnutí je na radě. Asi před měsícem rada eh, bohužel odsouhlasila své politické rozhodnutí, které se týká tohoto legislativního návrhu. Taková je tedy realita, která má své dopady. Nicméně pan Rosáty chtěl zdůraznit, že spolupráce mezi dalšími stínovými zpravodaji byla velice dobrá a efektivní a že směřujeme tedy ke konečnému hlasování v květnu. Pan Rozáte rovněž doufá, že společně s dalšími stínovými zpravodaji, radou a komisí se nakonec eh, zohlední stanovisko Evropského parlamentu. Pan Rosate by vás chtěl všem zároveň informovat, že zaslal dopis radě, pokud jde o eh, tuto situaci a že doposavat, eh, nakolik ví, od rady žádná reakce nepřišla, což je poněkud zklamáním. A není to navíc eh, dobrý signál do budoucna pro další spolupráci O textu pan Rozate chce tedy vyzvat komisi a rady, aby respektovali roli Evropského parlamentu a aby zajistili, že v budoucnu bude spolupráce probíhat lépe. Pokud jde o podstatu celé věci, tak jak víte, tak se jedná o první eh, směrnici anti-BEPS. Eh, jde vlastně o akci 13 OECD BEPS jde o součást balíčku, jak bojovat s vyhýbání se eh, daňové povinnosti. Podáno bylo 142 pozměňovacích návrhů a v tuto chvíli pan zpravodaj pracovává zhruba 10 kompromisních návrhů. Ovšem většina politických frakcí souhlasí s tím, že by Evropská unie měla bojovat eh, za danovým, daňovým plánováním a vyhýbáním se daňové povinnosti společně. Také si myslí, že by bylo lepší zapojit více komisy do výměny informací. Většina skupin se domnívá, že komise tady není jenom strážkyní smluv, ale že by mohla také sehrát svou roli při monitorování situace a Kromě toho většina frakcí souhlasí s tím, že by komise měla předložit radě a parlamentu zprávu, pokud jde o efektivitu současné směrnice. Pak jsou tady dvě e, věcné záležitosti, o kterých pan zpravodaj hovořil. Zvláště je to otázka toho Prahu 750 milionů eur. Některé skupiny chtějí snížit eh, tuto prahovou hodnotu. Pan zpravodaj se zde domnívá, že taková změna by vytvořila dvojí standardy, protože většina zemí, včet, které se podílejí na projektu BEPS, eh, Eh, by se tím neřídila, což by znamenalo, že evropské firmy by byly ve znevýhodněném postavení. Podle kalkulací OECD eh, tento limit postihuje zhruba 90 eh, zdanitelných příjmů. Ty by potom šly tedy přes CBCR. Druhá otázka je otázka působnosti a týká se také eh, informací a veřejné dostupnosti. Tady se chce zpravodaj přidržet návrhu komise s tím, eh, že komise nám svůj návrh tady vysvětlovala během veřejného eh, slyšení a v kontextu této debaty bychom měli tedy pokračovat a Zdá se, že bychom se měli tedy řídit eh, závěrem OECD, vytvořit především rovná pravidla hry. Na závěr chce zdůraznit pan zpravodaj, že Rada, Komise i Parlament by měly najít správnou rovnováhu mezi transparentností textu a bojem eh, s nekalými praktikami. Zároveň bychom neměli poškozovat evropské firmy a vytvářet takové prostředí, eh, které je bezpečné pro investice i fungování firm. Děkuji. Děkuji Luďku. A nyní předávám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům za socialisty místo pana Emanuela Maurela. Ik, prosím. Oui, merci, euh, monsieur le président, chers collègues, je dois... Děkuji, pane předsedo. Musím kolegu Morela eh, omluvit. Poprosil mne, abych zde prezentoval jeho názor. Přečtu tedy to, co on si myslí. To je skutečně důležité téma, zejména také s ohledem na skandál eh, s panamskými dokumenty. Tady je zejména důležité zavedení zpráv rozšleněných podle jednotlivých zemí pro skupiny národních podniků. Čekali jsme na to velice dlouho. V Evropě se vyvinulo něco jako daňový dumping a proto tedy vnímáme velice pozitivně, že Evropská komise hodlá něco učinit pro transparentnost této oblasti. Tyto normy eh, jsou důležitou etapou tak eh, že již nebude možné se vyhýbat do něvé povinnosti. Pokud chceme mít daňovou spravedlnost, tak musíme mít stejné podmínky pro eh, konkurenci podniků. Člán, eh, návrh komise se opírá o článek smlouvy, kde jde o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Zítra budeme hlasovat a pan Morel prosí, aby o jednu věc Uvědomíme si, že nejde o to vybírat další daně, ale spíše jde o to, abychom skutečně vytvořili transparentnost a podskryli veškeré nadnárodní společnosti, abychom měli stejné podniky mezi nadnárodními koncerny a našimi národními podniky na evropském vnitřním trhu. Pan Moral bohužel lituje, že diskuse s panem Rozaty nevedla k vytvoření kompromisu a pan Morel vyzývá frakci, aby se podívali na naše pozměňovací návrhy. My máme čtyři priority. Parlament se nachází pouze v procesu konzultace, ale myslíme si, že parlament by měl alespoň potvrdit pro pozici, kterou již schválil v rámci daňového rámce. Za prvé frakce to již podotýkovaly, co se týče přepracování směrnice o akcionářích. Tato norma mě měla platit pro všechny nadnárodní společnosti. Pak zde je směrnice o účetnictví. Tady si myslíme, že by ten práh měl vypadat eh, trochu jinak, že by ten eh, práh měl být ve výši 500 milionů eur na místo 70-50 milionů eur. Dále daňový dumping, ten je třeba ještě více do, omezit a proto je důležité, aby daňové zprávy spolu ještě lépe spolupracovaly. Eh, je třeba, aby si vyměňovali veškeré odpovídající údaje, zejména ty, které se týkají právě nadnárodních skupin. E, tedy výměna musí být povinná a automatická mezi veškerými členskými státy a ne pouze mezi těmi státy, kde je podnik daňovým rezidentem. Protože mnoho podniků nejsou daňovými rezidenty. je třeba, aby tedy skutečně informace se vyměňovala, aby bylo možné odhalit situaci, kdy se nějaký podnik vyhýbá daňové povinnosti. A poslední priorita pro naši skupinu, to je následující. Ano, je třeba si vyměňovat informace, musí to být automatické a povinné, ale Existuje příliš mnoho výjimek, například členské státy mají možnost si informaci neposkytnout, což vede k tomu, že pak i žádné výměně v podstatě nedojde. Parlament se zabývá daňovými otázkami již dva roky, momentálně eh, aktuálně s ohledem na panemské dokumenty. Zde jde nejen o suverenitu členských států, ale také o demokratická pravidla hry. Pokud chceme mít jako parlament důvěryhodný vůči radě, tak musíme přejmout naši odpovědnost. Proč je tady postup konzultace? Proč se vůbec eh, komise obrací na parlament, když nemůžeme nic měnit? My jsme hlasem evropským občanům, musíme zastávat jejich názory a myslím si, že občané budou částečně zklamaní. Musíme jasně ukázat, že velké nadnárodní společnosti, a ne pouze 10% z nich, musí podléhat zavedení zpráv rozčleněných podle jednotlivých zemí. Děkuji. Děkuji. Nyní EKR. Pěrka má slovo. Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi... Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji, panu Rozatimu za vynikající práci, kterou odvedl. A také mu děkuji za konstruktivní spolupráci. Nyní, myslím, naše spolupráce funguje velice dobře a měli bychom se podívat na to, jaké jsou skutečné názory jednotlivých parlamentních frakcí. Pokud jde o CBCR pro nadnárodní firmy, to si myslím, že vytvoří rámec pro výměnu informací. Díky CBCR národní úřady budou mít k dispozici lepší nástroje, jak zajistit, aby nadnárodní firmy skutečně naplňovaly své povinnosti eh, v zemích, kde působí. OECD také pracuje na CBCR a náš návrh vychází z práce OECD. Je pravda, že agresivní daňové plánování a vyhýbání se daňové povinnosti to je mezinárodní fenomén, takže potřebujeme také mezinárodní řešení. Já se domnívám, že tento návrh jde jenom do poloviny cesty, pokud jde o dostatečnou transparentnost a také pokud jde o vhodnost, vhodně nastavené prahové eh, hodnoty a časový plán a také působnost návrhu. Já si myslím, že Evropská unie by si měla stanovovat mnohem ambicioznější cíle než OECD. Jak víme, tak většina zemí OECD se zavázala, že bude dodržovat eh, pokyny ohledně CBCR, ale mm, přesto je nám líto, že jeden stát, eh, který se hodně objevoval v médiích eh, v poslední době, se podobným způsobem nezavázal. Nicméně zopakuji, jak jsem říkala už na začátku, jsem v podstatě spokojená s prací pana Rozátyho a já doufám, že budeme dobře spolupracovat i nadále v boji proti daňovým únikům, protože to je eh, ve prospěch nás všech. Děkuji, říká pan předseda. Nyní předávám slovo liberálům. Slovo má Kora. Děkuji, pane předsedo. musíte zapracovat ještě na kvalifikaci pro evropský eh, šampionát, říká pan předseda. My se vynasnažíme, ale teď už děkuji panu eh, zpravodaji, panu Rozátymu za velice dobrou práci nejenom na zprávě samotné, ale také při vyjednávání se zbytkem stínových zpravodajů. Myslím, že předložil opravdu dobré kompromisy, s nimiž jsme spokojeni a můžeme je podpořit. Je velice dobře, že všichni jsme pro proto, aby výměna informací byla povinná a aby probíhala automaticky. Zároveň by měla vycházet z jednotných definic a ze zásady reciprocity. Pan Rozaty do své zprávy zapracoval také to, že Evropský parlament by měl být informován o výsledcích automatické výměny to plně podporujeme a snažili jsme se to ještě dále zdůraznit a posílit a proto jsme tomu zpracovali pozměňovací návrh, abychom zajistili, že nejenom dostaneme zprávu o tom, ke kolika výměrám informací došlo, tedy nejenom kvantitativní informaci, ale aby to byla také informace kvalitativní, jinými slovy, co tedy je eh, obsahem tohoto výstupu. Takže jsem velice ráda, že jeden z pozměňovacích návrhů nyní praví, že, Evropský, že Evropská komise musí informovat parlament eh, jak o eh, výstupech, tak o výsledcích nového nařízení, protože nechceme, aby z celého návrhu by byl jenom takový papírový tygr, o kterém pak už eh, dále nikdy neuslyšíme. A ještě jedna žádost. Je tady ještě jeden pozměňovací návrh, který, který jsme předložili a zatím nebyl přijat a zpracován do kompromisu. Zatím neexistuje totiž žádný přeskum tohoto nařízení. Já jsem tomu podala pozměňovací návrh, aby po třech letech bylo možné přeskoumat, zda ten návrh je prováděn správně, zda nám skutečně přináší žádoucí výsledky a informace, které jsme očekávali. Proto bych vás poprosila, abyste znovu zvážili váš postoj k tomuto pozměňovacímu návrhu. Ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Koro. Nevidím tady stále nikoho za GUE. Vy nahrazujete Miguela? Ano, já se, já chci pouze omluvit našeho stínového zpravodaje, protože tady nemůže teď pít. Eh, chce poděkovat panu Rozátymu a předkládá několik pozměňovacích návrhů. Eh, podporuje absolutně eh, naprostou transparentnost a zaplnění současných mezer v legislativě narovnání eh, současné eh, situace v jednotlivých členských státech podporuje CBCR a hlavně maximální transparentnost. Největším problémem je asi to, že komise by tady měla novou odpovědnost. My si myslíme, že by to měla být eh, národní pravomoc, pokud jde o mm, tu povinnou výměnu. Rozhodně bychom se tedy neměli vzdávat své národní pravomoci. Děkuji. Nyní zelení. Adriana, prosím. Děkuji, pane předsedo. Automatická výměna informací v oblasti daní je krokem ku předu. Samozřejmě, že to není plné mm, výkaznictví pro jednotlivé země, přesto děkujeme zpravodaji za nalezený kompromis. U některých bodů se ovšem domnívám, že postoj parlamentu není dostatečně vyřešen. Hlavní záležitostí je prahová hodnota to znamená velikost firm, pro které bude návrh platit. Jak v tomto návrhu, tak v návrhu komise o CBCR, který byl vydán před několika týdny, máme vysoce nastavené prahové hodnoty s obratem 750 milionů eur. Jako zelení bychom chtěli sladit eh, tento limit ehm, s limitem eh, pro velké firmy eh, v kde máme 40 milionů eh, prahovou hodnotu a my nejsme jediný, kdo zastává tento návrh. Eh, máme tyto informace z EFDD, GUE, ALDE i od socialistů. Nicméně pan zpravodaj se rozhodl, že nezapracuje náš návrh do této zprávy, což je pro mě zklamáním, proto bych vyzvala všechny politické skupiny, aby te, ty původní pozměňovací návrhy eh, znovu předložily jako parlament, eh, a to už eh, tady zaznělo, když jsme se k DAC 4 vyjadřovali, tak eh, rada dosáhla neformální dohody s komisí. My si přesto myslíme, že parlament musí vyslat silný signál, že my jako zástupci občanů jsme ambicioznější než to, co navrhuje OECD a musíme to prokázat, pokud chceme skutečně seriózně bojovat za transparentnost. Myslím si, že musíme postupovat Eh, tímto eh, způsobem, pokud nechceme, aby eh, byl Evropský parlament upozaděn dohodou mezi radou a komisí. Také chci poukázat na návrhy 45 a 128 o strážkové dani pro finanční instituce a třetí země, které nemají reciproční výměnu informací z EU. My e, usilujeme o tuto strážkovou daně u odcházejících transakcí z EU, kde není zajištěno, že tyto mm, transakce budou zdaněny e, v cílové zemi. Dnes máme důkazy o, o offshoreovém vyvádění hotovosti, ukazují to panamské materiály, což myslím jenom ukazuje, že Evropská unie musí být ambicioznější než většina eh, dalších zemí na světě. Také jsem znepokojena tím, co řekli někteří kolegové, pokud jde o komerční důvěryhodnost komerčních informací. To nemůžeme využívat eh, pro blokování eh, pokroku. Informace uvedené v CBCR neobsahují žádné eh, obchodní tajemství, takže firmy by to nemohly a neměly využívat jako výmluvu, proč skrývat své daňové materiály. My o tom hovoříme v návrhu číslo 75. Také jsme předložili návrh k sekundárnímu výkaznictví a k pilotním projektům, pokud jde o výměnu informací s rozvojovými zeměmi a také k sankcím za nevykazování, protože to je důležité, pokud chceme, aby ten návrh byl skutečně efektivní. Takže poprosím kolegy, by zda by zvážili podporu těchto pozměňovacích návrhů, který, eh, které celý návrh zprávy značně posilují. Děkuji. Děkuji. A nevidím tady žádné další kolegy, kteří by se hlásili o slovo, takže tím předávám slovo zpět Eh, komisi. Pan Bíbe, prosím. Thank you very much. Eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, toto je důležité téma pro komisi vytvoření daňového systému, ve kterém mm, by firmy platily ehm, spravedlivé daně. Toto je téma pro komisi. od té doby, co ehm, se ujala funkce zvyšování transparentnosti mezi daňovou zprávou a širokou veřejností. To jsou klíčové body mm, vytvoření eh, tohoto systému. Jedno z opatření již bylo odsouhlaseno, to je automatická výměna informací o daňových rozhodnutí. Mm, děkuji tomuto výboru, parlamentu obecně za eh, spolupráci to velice um, Ehm, těsném harmonogramu, protože je potřeba jednat rychle, abychom nestráceli čas v této situaci. Tento návrh je klíčový, protože by daňové zprávě dal potřebné informace pro potřebnou analýzu hodnocení rizik daňových poplatníků. Tato, tyto informace nejsou nyní k dispozici mm, pro všechny daňové zprávy, takže to je skutečně klíčové. Pomáhá to eh, daňové zprávě posoudit rizikový profil plátců a zlepšit audit. To by znamenalo zlepšení eh, řešení agresivního eh, daňového plánování. To není cílem tohoto návrhu dá, dávat eh, v širší veřejnosti informace ke kontrole, proto jak už bylo řečeno mno, při řadě příspěvků, je tady jiná iniciativa, která se bude tímto zabývat. Cílem komise v tomto návrhu bylo transponovat kroky, které byly odsouhlaseny eh, na úrovni OECD, což je důležité z našeho hlediska, protože bychom měli být opatrní při vytváření Eh, různých úrovní eh, reportingu pro eh, evropské firmy. Je důležité, aby zestoval koherentní přístup a ty informace, které se vyměňovaly, byly srovnatelné. Naším cílem bylo vytvořit mm, rovné podmínky pro um, nadnárodní firmy z EU a mimo EU. Tady o tom usilovali velice tvrdě, protože všechny nadnárodní firmy mimo EU, které působí na vnitřním trhu, jsou předmětem mm, po, po žadavku CB, CR a výměny informací mezi evropskými daňovými zprávami, který se to týká. To znamená, že my věříme, že je velmi vyvážená, vyvážená zpráva možná několik prvků, ty Prahy. Eh, tady se ten návrh drží toho, co odsouhlasil OECD a zdá se to být poměrně vysoký práh, ale chci zdůraznit, že 750 milionů se týká skupin a tam může být celá řada subjektů, která bude mít nižší práh než 750 milionů. To je to agregátní číslo, které je relevantní. Ne, e, šlo o to e, nějaký poměr globálního obratu, jenom ukázat, že ten práh, i když se zdá vysoký, e, Um, pokrývá více než 90 globálních výnosů, když to tedy snížíme, ty administrativní, administrativní zátěž by byla vysoká pro řadu firm, aniž bychom vlastně pokryli mno, výrazně větší uh, podíl těch výnosů. V tomto smyslu je tento návrh velmi vyvážený. Přiměřený tedy. Co se týče důvěrnosti, tak bylo řečeno, že odkaz na článek 17.4 byl vymazán, ale v bodu odůvodnění je jasné, že se předpokládá, že informace, které by se eh, vyměňovaly podle tohoto návrhu, nejsou považovány za důvěrné. Jak jsem řekl, ten veřejný eh, prvek, veřejnost, to je předmětem jiného návrhu a bude to k diskusi blízké budoucnosti. My věříme, že přijetí tohoto návrhu hmm, s podmínkou tedy souhlasu Evropského parlamentu by mělo pomoc Evropské daňové zprávě získat informace, které jsou potřeba a také pomůže eh, vytvořit um, jaksi vyváženou zátěž pro národní firmy, eh, které budou takto předmětem stejných eh, pravidel. Co se týče, že toto není eh, nemá zase jenom zvýšit transparentnost, je to jenom jeden prvek celé skládačky, je třeba udělat mnohem víc, budeme pokračovat v konstruktivní spolupráci a děkuji vám za vaši práci. Děkuji. Luděk, eh, náš tedy národní, náhradní zpravodaj, chce k tomu něco dodat. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům. Doufám, ještě jednou doufám, že ta spolupráce, o které mluví zástupce komise, bude skutečně eh, dobrá, protože do posud tomu tak úplně nebylo. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem kolegům. Bohužel jsme na tom podobně jako u jiných legislativních um, návrhů v této věci, kdy rada už se polit, um, mm, čeká jenom na, na nás, ale um, neřídí se tedy námi, jsme na konci, nejsme na konci, ale jsme součástí procesu a náš vliv můžeme posílit. Hlasovat se bude zítra od 11.45 do 12.30. Máte všichni připravené, budete mít tedy hlasovací karty a plénum, plénu se bude hlasovat v květnu první. Takže děkuji a k bodu číslo 7 eh, předám slovo místo předsedovi Pítrovi Simonovi. Um, Vážení kolegové, než začneme, tak vás musím informovat, že musíme na, budeme muset tuto schůzi přerušit, protože po tomto bodu tedy, po této připomínce, protože s rozpočtem můžeme začít až v 6 pravděpodobně mm, ty mm, malé podniky nebudeme projednávat tedy do 6 hodin, takže budeme muset na 20 až 30 minut mezi těmito dvěma body to budeme muset před... Um, Bod 6. Eh, přístup k finančním prostředkům malé střední podniky je zvýšení rozmanitosti financování v unii kapitálových trhů. Máme tady 249 pozměňovacích návrhů. Nejprve dám slovo zpravodaji panu Otmarovi Karasovi. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Milé kolegyně a milí kolegové, děkuji mnohokrát za veškeré pozměňovací návrhy. Rád bych ještě jednou zúraznil, že jsem obdržel širokou podporu ze strany všech, respektive, že mi jde o to, aby tuto zprávu mohli podpořit širokou většinou poslanci tohoto výboru, protože si myslím, že je důležité, abychom měli jasný postoj k tématu financování malých a středních podniků, že toto je nutné proto, abychom dokázali ochránit zájmy malých a středních podniků v oblasti financování ek- reálné ekonomiky a rozvíjení kapita- unie kapitálových trhů. Proto tedy pozměňovací návrhy v rámci vyjednávání o kompromisech. Nebudu posuzovat ani z hlediska stranicko-politického, ani jiného, ale budu je svazovat podle tématu. Tedy přistupím k tomu tematicky, ne podle toho, jaká frakce je předložila, ale podle toho, jak já to vidím, k jakému tématu se řadí. Myslím si, že ty nejlepší rozhodně si zaslouží, aby byly zahrnuty do mé zprávy. A já jsem ještě předtím, než začala běžet lhůta pro předkládání, jsem se dohodl se stínovými zpravodaji o tom, že k těm klíčovým tématům předložíme pozměňovací návrhy, tak abychom věc text ještě prohloubili a do, dopetnili, že, a že se nebudeme pokoušet se zprávy udělat takový tu zprávu, ten výčet, katalog, kde budeme mít zcela všechno a i věci, které jsou lépe pokryty v jiných zprávách. To rozhodně ne. Návrh zprávy má být základem pro debatu. A z důvodu počtu pozměňovacích návrhů vidíme, že právě v oblasti diferenciace, tedy to, jak se ty malé a střední podniky liší z hlediska velikosti, ty regionální specifik, tady máme skutečně velkou potřebu to ještě doladit v rámci diskuzí. Já tedy veškeré ty eh, pozměňovací návrhy zahrnu dám je do kompromisu a pokusím se o lepší definici a lepší rozstřídění malých a středních podniků. Co se týče financování malých a středních podniků, tak tady bych využil pozměňovací návrhy kolegů, abych ještě jasněji zdůraznil, že financování je třeba, že je třeba na něj pohlížet z hlediska celého životního cyklu podniku a tak to je i zajistit. Vedle klasických MSP nesmíme zapomenout na startupy a další právě regionální banky a podpůrné banky zde hrají důležitou roli. Abychom tuto roli správně zohlednili, musí tyto banky poskytovat větší úvěry malým a středním podnikům i z jiných členských států ve větší míře, než tomu bylo do posud. Ovšem, jasné je také, že potřebujeme diverzifikaci zdrojů úvěrů například různé typy kampeliček či více rizikového kapitálu. Nesmíme nic již nyní vylučovat předem, vůbec ne. Musíme pouze hledět na to, aby eh, tady byla jistá míra bezpečnosti. Co se týče malých a středních podniků, tady je důležité, aby měli lepší, lehčí přístup k úvěrům. Na tom se shodnou všichni, a ta, měli jsme o tom i před nedávem rozpravu na plenární zasedání. Dále se všichni shodneme na tom, že je třeba lépe podpořit start-upy, aniž bychom je příliš zajíždě, zatížili nějakými národními složitými předpisy a složitou regulací. Jsem rád, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů ke snížení byrokracie a ke spravedlivému zdanění MSP a k lepší definici přiměřenosti. Tyto návrhy musíme jaksi spojit a dobře je přetvořit v kompromisy. Je dobré, že vedeme tuto rozpravu bez ideologických klapek na očích, ale chci říci, že diskuze o třetím pilíři bankovní unie nebo o tom, jak bude přesně vypadat STS, jak, budou, jak, budou, jak bude připadat STS sekularizace. Já bych rozhodně nechtěl, abychom to řešili formou této zprávy. Na to jsou vlastní legislativní texty, naše zpráva je zpráva z vlastního podnětu a přednostně se tam věnujeme jiné věci. Nepotřebujeme mít tady to tedy řešit v rámci tohoto textu. Neboť existují legislativní akty, které se týž týkají jednotné sekuritizace, máme to tedy pokryto jinde, netřeba to mít v naší zprávě. Samozřejmě byly předloženy některé další nápady, o kterých musíme ještě diskutovat. Například tady byly hlasy pro to, abychom měli určitý ukazatel společný pro malé a střední podniky a veřejnou databázi pro potřeby financování malých a středních podniků, nebo tady bylo přání, aby komise pomáhala evropským malým a středním podnikům pomocí vlastních programů, přitom když se snaží eh, eh, jak si zakořenit i na jiných kontinentech. Já si myslím, že pomocí pozměňovacích návrhů budeme mít dobrou vyváženou zprávu, ve které se zobrazí mnoho aspektů. Těch pozměňovacích návrhů je celkem hodně, ale tematicky eh, jsou velice dobře zacílené, příliš rozporu v nich není, spíš doplňují a prohlubují můj text a já na tomto základě vypracuji kompromisy a budu o nich diskutovat se stínovými zpravodaji a nabízím intenzivní, velice otevřenou a velice příjemnou spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. A tady máme prozbu ze strany ALTE, abychom pana Tojrera abychom mu dali přednost. On nyní nahrazuje pana Debakera v této rozpravě. Já si myslím, že nemáme jistě nic proti tomu, takže nyní kolega Tojer za ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji mý eh, kolegyně a milí kolegové za eh, tuto ochotu, že smím hovořit jako první. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Karasovi, panu zpravodaji mnohokrát za jeho zprávu je to v tradice, ona se zařadila do tradice jeho dosavadní práce, on to o tom již hovořil, měli jsme o tom debatu i na plénu. Přeshraničně jsme se velice shodli na tom, že je třeba podpořit malé a střední podniky při e, uvěrování. Pak jsme hovořili o tom takzvaném Karasově faktoru, to bude také jeden z bodů této zprávy, že je důležité, že pokud banky poskytují úvěry malým a středním podnikům, že je třeba, aby je poskytovaly ve větší míře. Dále my jako frakce a náš stínový zpravodaj je Filip de chceme vyjádřit, že se chceme soustředit na rozmanité možnosti financování pro malé a střední podniky. Jsme toho mínění, že přístup size fits all, jednotný pro všechny, není vhodný, že potřebujeme rozmanitou nabídku pro malé a střední podniky. Už jsme o tom uvařili. Bankovní úvěr asi nenahradíme. 99% podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky. 23 milionů firm, které mají méně než 52 zaměstnanců. Když tady hovoříme no, o financování na kapitálových trzích USA, tak musím říci, že u nás je to nerealistické, aby takto malé a nejmenší podniky mohly se financovat na kapitálovém trhu. A myslím si, a to je druhá klíčová oblast, že financování na, na kapitálových trzích pro MSP je možné podpořit tam, kde je to vhodné. A samozřejmě tady je otázka inovativních finančních nástrojů, které jsou důležité jako peer-to-peer -peer nebo crowdfunding. To vidíme stejným způsobem jako zpravodaj. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, až jsme to názoru, že Unie kapitálových trhů již vytváří či potřebuje společný právně, rámec s jistou konvergencí a také jsme toho názoru, že i otázka kapitálových trhů pro malé a střední podniky, heslo na uvěrování právě těchto podniků, musí být základním tématem této zprávy a možné i obligace pro tyto podniky. Dále jsme toho názoru, aby že je třeba, aby komise každoročně předkládala zprávu, která bude informovat o implementaci veškerých iniciativ pro malé střední podniky, tak, aby i parlament měl možnost pokrok na tomto poli e, o, zhodnoti. Děkuji panu Tojrerovi a nyní se vracíme k normálnímu pořadí, takže žonsím za S a D nyní, pan Baj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych e, omluvit kolegu, kterého zastupuji dnes, nemohl být bohužel přítomen. V první řadě chci říct děkuji mnohokrát Otmarovi Karasovi za vynikající práci na této zprávě a děkuji také všem dalším kolegům, kteří se jí zapojili. Jak jsme již uvedli, nám se zpráva velice líbí, nemáme tady žádný bod, kde bychom byli naprosto proti. Co se týče tomu podpůrnému koeficientu pro malé a střední podniky, nevíme zcela přesně, zda tento podpůrný faktor skutečně přispěje k tomu, aby se ulehčila cesta tomuto typu podniků k úvěrům. Takže to je taková věc, kterou je si třeba zvážit, než to zavedeme jako trvalý nástroj. Pan Karas říkal, že banky jsou pro malé a střední podniky zásadní, zejména v poněkud odlehlejších oblastech nebo dokonce velmi odlehlých. Lokální banky tady sehrávají velmi důležitou úlohu. Je ovšem důležité diverzifikovat poskytovatele úvěru pro tento typ podniků. Samozřejmě, že malé střední podniky jsou různé podle toho, kde existují a podle toho mají také různé potřeby svého financování. Musíme tedy se e, zaměřit na veškeré možné e, možnosti financování, například peer-to-peer -peer úvěry nebo crowdfunding, to je vše velmi důležité a chceme, aby komise předložila odpovídající iniciativy. Dále si přejeme, aby byla přijata opatření, která zajistí transparentnost, stabilit eh, úvěrů. A co se týče podpory malých a středních podniků eh, z, z veřejného sektoru, Tady existují již odpovědající programy, například ve Spojeném království, tam existuje program Founding for Lending, které umožňuje vlastně, aby vláda poskytovala prostředky pro úvěry malých a středních podniků. Takže toto je také možná cesta, jak diverzifikovat přístup financování. Jedna věc je velice důležitá, a to je boj proti diskriminaci eh, v oblasti přístupu k úvěrům. Tady dochází k diskriminaci zejména z důvodu genderového, takže na to je třeba dbát. A komise by měla zajistit, aby zde k diskriminaci již nedocházelo. Pak je třeba zajistit, aby malé střední podniky měly lepší přístup u konancování ohledu na bank referral schemes. To se týká zejména podniků, které ještě žádný úvěr neobdrželi. Dále externí posuzování bonity malých a středních podniků, toto je třeba vhodným způsobem dořešit. Těšíme se na dobrou spolupráci a na přijetí zprávy. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit Ugo, Igo za ECR. Ano, téměř je to neuvěřitelné. Já zastupuji kolegu Děkuji. Pan Uzok se omlouvá a požádal mě, abych za něj dnes odpoledne vystoupila. Tak nejprve chce poděkovat panu zpravodaji a zdůraznit to, že pan zpravodaj zpracoval velice dobrý návrh zprávy. Podpořila ho také většina stínových zpravodajů na nedávném zasedání. Pan Uzok připomíná hlavní sporné body na posledním zasedání. Proto ho velice překvapilo, eh, kolik bylo podáno pozměňovacích návrhů k této zprávě z vlastní iniciativy. Pan zpravodaj už vysvětlil, že chce eh, dosáhnout společného postoje v rámci výboru Ekon k tomuto tématu. Pan Lusok si myslí, že řada předložených návrhů, které se týkají například eh, širších věcí, jako je makroekonomická debata nebo jiných témat, mm, tak tato témata jsou zpracovávána v jiných zprávách. Pan Uzok eh, předložil sám některé pozměňovací eh, návrhy, kde hovoří o překážkách pro malé střední podniky. Eh, proto chce pan Uzok podpořit návrhy kolegů, návrh 67 a 87. Je skeptický, pokud jde o návrhy, které chtějí dosáhnout úplné harmonizace pravidel, například návrh 35 také chce požádat, aby tato zpráva byla genderově neutrální. Kromě toho je tady několik pozměňovacích návrhů, které jsou makroekonomické povahy, hovoří například o úsporných politikách, finanční krizi, bankovní unii a tak dále. Pan Uzok se domnívá, že bychom měli v této zprávě být maximálně přesní a soustředit se především na malé a střední podniky. Takže nechce podporovat ty návrhy, které jsou mimo působnost této zprávy, mimo její téma. Přesto doufá, že bude dosaženo společného postoje, pokud je o roli eh, MSP na kapitálových eh, trzích a že najdeme další možnosti pro malé a střední podniky. Měli bychom se vyhnout tomu, že eh, začneme diskuzi o regulačních požadavcích na bankovní unii nebo o IDIS. K tomu už máme jiné zprávy a jak řekl sám pan zpravodaj, na začátku procesu je potřeba, aby zpráva byla konkrétně k danému tématu. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji kolegyně Swinburne a nyní zaguje Paloma López Bernecho. Není přítomna. Zastupuje ji někdo? Nezastupuje, takže přecházím dál. A jsme u zelených. A tady má slovo kolegyně Kato za kolegu Lambert. Děkuji, úplně jsem se poznala v té vaší německé výslovnosti mého jména. Vystupuji jménem Filipa, který tady dnes nemůže být, takže pokud jde o CRD4, otázku implementace Bazileje 4, tak my souhlasíme s panem Karasem. Nejsme proti, tomu, proti podpůrnému koeficientu pro MSP. Nicméně máme určité pochyby, eh, zda skutečně eh, chceme tímto způsobem vytvořit nové příležitosti pro malé a střední podniky. Podpůrný koeficient je tady hlavně eh, pro malé podniky. Zpráva EBA z letošního března říká, že podpůrný faktor bohužel příliš nepodpořil úvěry malým a středním podnikům. Banky, které více půjčují malým a středním podnikům, využily spíše interních eh, modelů pro ošetření kapitálových eh, požadavků. Takže EBA EBA dospěla k závěru, že podporný faktor příliš nezafungoval. Banky mohou nejlépe posloužit malým a středním podnikům, pokud sami budou dobře kapitalizovány a nebudou eh, rozptilovány spekulativními eh, činnostmi. Banky stále eh, stahují financování od malých a středních podniků, aby se postavili proti zamýšlené regulaci takže zdá se, že reálné ekonomice tímto eh, spíše škodíme. Jsme přesvědčeni, že vyšší kapitálové úrovně znamenají také větší odolnost eh, v případě mm, eh, cyklu směrem dolů. Nicméně i když celý problém není úplně naléhavý, je dobré eliminovat překážky, které tady zůstávají pro malé a střední podniky v přístupu k financování a měli bychom podporovat takové modely financování, které jsou příznivé k malým a středním podnikům. Také je třeba říci, že nejenom Eh, velké finanční instituce, ale i velké eh, společnosti komplikují život malým a středním podnikům. Například příliš eh, vysoké poplatky, spožděné mm, platby a tak dále. Toto vše musíme musíme vyřešit, než začneme rozmělňovat ehm, obezřetnostní finanční pravidla. V našem pozměňovacím návrhu hovoříme o Swiss Beer Bank jako příkladu malého středního podniku a spolupráce s bankou inovativním, inovativním způsobem i v krizové době. Také zdůrazňujeme, že pronájmy spíše než e, klasické úvěry mohou být e, vzájemně výhodnou transakcí, což ovšem neznamená, e, že bychom měli upravovat rizikové vážení. Na druhé straně sekuritizace nemůže zázračně vytvořit eh, nové příležitosti pro MSP a odstranit eh, úvěrová rizika z finančního systému. My si myslíme, že MSP nebudou těžit z tohoto přístupu, že to budou spíše banky a zprostředkovatele, eh, pro které to bude prospěšné. Příliš pozornosti jsme věnovali snížení domělého břemene pro finanční systém ale měli bychom se soustředit více na potřeby reálné ekonomiky, na doporučení pro jednotlivé e, země a na další stimulační opatření, abychom podpořili ekonomickou stabilitu, kterou žádají e, MSP spíše než abychom podporovali banky a zprostředkovatele. Také vyzýváme komisi, aby z e, Kosme a Horizon 2020 uspůsobila tak, aby se dalo dala zajistit eh, větší prospěšnost eh, pro malé a střední podniky. Na závěr chci si, že jako zelení si myslíme, že je velice důležité zdůraznit také to, že uvěrování eh, a financování na kapitálových trzích to by neměly být jediné zdroje pro MSP, které budeme podporovat. Také alternativní finanční kanály bychom měli podporovat, konkrétně v našem návrhu říkáme, že členské státy by měly využít eh, zkušenosti s alternativními systémy jako Swisswear, což je systém, který eh, stále eh, posiluje. Ve Švýcarsku Virbank tvoří komplementární bankovní systém, podporujeme SPM, především ve výrobě, stavebnictví a v retailových službách. Nabízí mechanismus zúčtování, takže podniky od sebe mohou nakupovat, aniž by používali švýcarské eh, franky. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegyni Kato a nyní bude hovořit za FDD Marko Cany, pokud tady je, není, takže za FDD EFTD tady není ani jiný další zástupce za ENF, tady rovněž nikdo není, takže můžeme hned přejít k postupu ke HDI a za EPP se přihlásila Esther de Lange. Dobře, tak já budu mm, stručná. Já chci podpořit zpravodaje Jedna téma, které mi připadá zajímavé, je to, že že mluvíme o mm, žádostech o úvěry a o, to, jak jsou, tom, jak jsou zamítány. A e, ne, jak si nerozlišujeme se rozlišovat mezi centrálními a periferními zeměmi, takže v periferních zemích ty, e, to eh, žádosti o úvěry poklesly, ale tak jednoduché to není. Když se podívám na data ECB, tak v průměru periferní země 40 žádostí se zamítne, ve centrálních zemích jenom 15, ale když se podívám na nizozemí, tak hm, ten je ten počet zamítnutí 45%, což je vyšší než v Irsku, Španělsku a nižší jenom než v Řecku. Mě by zajímalo, jaké jsou důvody. Mm, v přehledu Evropské centrální banky není odpověď. Když se podívám na eh, dokumenty z eh, Honské národní banky, tak tam také není odpověď. Možná um, toto je jeden z mnoha důvodů a um, proč, eh, co se týče také důvody v, důvěry v EU. Mě by zajímaly ale důvody těchto čísel, jak, co, co se je zatím. A chci také říct zpravodaj, že ten návrh je výborný. Děkuji. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do diskuse v rámci Catch the Eye. Není tomu tak pak tam tedy slovo přímo eh, slovo zpravodaji, vzhledem k tomu, že už tady nevidím komisi. Děkuji. Děkuji vám za tu základní linii, která eh, procházela vašimi vystoupeními. V podstatě jste potvrdili to, co já hodlám mít ve zprávě. Takže si myslím, že eh, tady je relativně velká schoda. Uvidíme, jak pak bude vypadat eh, to, jak se postavíme k pozměňovacím návrhům. Já naprosto sdílím to, že v rámci zprávy vlastní iniciativy bychom se měli omezit skutečně pouze na ty otázky, které se týkají financování malých a středních podniků a neměli bychom tady vlastně pokrývat eh, oblasti, které jsou již pokryty jinými legislativní texty. Tedy nechceme nic eh, se zabývat ničím, co již vlastně existuje jako návrh legislativní podoby. Chceme se soustředit na to zásadní. Eh, za druhé, hovořilo se tady o mnoho věcí, že potřebujeme definici malých a středních podniků, která bude více diferenciovaná, neboť takováto definice bude vést také k více diverzifikovaným možnostem financování pro tyto podniky. O tom se tady také již hovořilo. A otázka nových eh, o možností financování versus staré možnosti financování. Mně jde o to, abychom tady nevylévali dítě s vaničkou právě, že tady máme tak velký podíl úvěrů, tak nejde o to, abychom přes noc tento podíl silně zredukovali, to nebude ani možné. Spíše jde o to, aby, abychom alternativně zaváděli různé jiné možnosti a ty postupně posilovali. Potřebujeme se opřít o obojí, zachovat to staré a zavádět nové možnosti. V opačném případě bychom dospěli k problémům v oblasti financování a to nemůžeme vůbec potřebovat. Potřebujeme tedy diferencovanou analýzu, příčin současné problematiky, to je jistě důležité a proto navrhuji, abychom u těch pozměňovacích návrhů, které nepřevezme, protože tam je již legislativní návrh, abychom v vodech odůvodnění poukázali na tento legislativní návrh, tak, aby se nám to do zprávy dostalo, ale nestalo se to prostě předmětem vlastního textu. A takto tady budu postupovat a s ohledem na debatu zde skutečně musím říct, že nevidím žádné problémy v tom, abych svázal pozměňovací návrhy do kompromisu. Děkuji mnohokrát, děkuji panu zpravodaji. A děkuji také zástupcům stínových zpravodajů za jejich příspěvky a připomínám, že o této zprávě budeme v Ekonu hlasovat 13. 14. června a v září o této zprávě budeme hlasovat na plenárním zasedání. A již a nyní, jak jsem již vysvětlil před chvílí, dříve než přejdeme k bodu na pořadu jednání, které, který se týká souhodného rozpočtu, a to bude v 18 minut. Nyní tedy ohlašuji, že přerušíme naše zasedání až do 18. hodiny. Proč? Protože kolegové, eh, pan Gajer a další přijdou mezi nás v 18 hodin, neboť jsme je pozvali na 18. hodinu, takže by nemělo smysl jednat bez nich. Tímto tedy přerušuji tuto schůzi a setkáme se opět v 18 hodin.

So, no, liebe. das hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around now. Takže když se teď rozhlédnu kolem sebe, chci udělat takový vtipek, ale to umím jenom německy. Liebe. Milé Milá kolegyně a milý kolego, já jsem použil singulár, protože nemohu použít plurál. Situace to neumožňuje. A EPP je ve většině. Tak měli bychom začít hlasovat, využít toho pro hlasování. Also, Vážený pane zpravodaji, začněme. 18 hodin 2 minuty. Do 18 hodiny jsme chtěli mít přestávku, takže já tady tímto Opětovně zahajuji schůzi a máme bod na pořad jednání s názvem Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. Spravodajem zde u nás je Markus Ferber. Jsem velmi potěšen, že za rozpočet odpovídá zpravodaj Jens Geier, který je dnes mezi námi a bude mít slovo jako první. Milí Jensi, hned ti tedy předávám slovo a pak bude hovořit náš zpravodaj za Ekon, Markus Ferber. Takže nejdříve kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Milá kolegyně, Tím bohužel, že tady je nás více, už nemůžeme udělat, to jsem chtěl původně, abychom se odebrali společně do baru hned vedle a zahráli si třeba nějakou hru, ale teď to již tady nejde a nejsme tady také pro vlastní potěšení, ale proto, abychom pracovali. A proto bych vám rád krátce načetl, kde tedy se nacházíme, jak vypadá situace. A dozvěděl se od vás, kde jsou ty, ty klíčové oblasti pro ekon v rozpočtovém procesu na rok 2017. Čekáme na 25. května a to proto, že to bude den, kdy komise předloží návrh rozpočtu na rok 2017. Do té doby mimo přípravných prací ve formě tzv. pokynů, němec, eh, anglicky guidelines, eh, příliš práce nemáme. Evropský parlament to před minulém plenární zasedání tyto guidelines, tedy pokyny, velkou většinou frakcí přijal, protože frakce jsou proto, aby Evropská unie mohla vydávat peníze. Mene to velice potěšilo, dokonce i zelení byli v zásadě pro, ale zdrželi se hlasování a to protože v tomto dokumentu hovoříme pozitivně, respektive neodmítáme reaktor ITER pro jadernou fúzi, což prostě pro zelené nebylo přijatelné ale jak říkám, jinak ty pokyny měly silnou podporu v Evropském parlamentu při hlasování. Tyto pokyny na kterých já jsem směl pracovat jako zpravodaj a které doplnilo mnoho kolegů a kolegyň, se rozdíl, odliší od toho, co si myslí rada, naším realismem. My prostě pokročujeme v té situaci, kterou jsme viděli v roce 2016, protože nevidíme žádný důvod pro to, aby se to nějakým způsobem zásadně měnilo, neboť světová situace a situace v Evropě se tak málo změnily, že si myslíme, že můžeme říci, že rozpočet na rok 2017, který doufám přijmeme do konce roku, prostě bude čelit stejným výzvám jako rozpočet letošní na rok 2016. To udělá rada, předložila dokument šestistránkový, já jsem to prověřovala, ty první čtyři strany jsou až na jednu půl větu, copy and paste. A v těch posledních dvou stranách ještě seškrtali jeden odstavec a další přidali. A na tom vidíme, že se skutečně opětovně tím dokumentem zabývali, protože když jsem to četl po prvé, tak jsem měl pocit, že mi Eh, jak si předložili ten starý dokument, že tam byla nějaká mílka. Ne, zabývali se tím opětovně a jisté změny tam jsou. Rada nezareagovala jako my, ale v podstatě chce pokračovat v roce 2016 stejným způsobem. Na nejvýš tam provádí kosmetické změny v tom smyslu, že v podstatě si trvá na tom, na čem si trvá vždy, a totiž, aby se vytvořily dostatečné marže. Rada si tedy přeje, aby komise v rámci stropů pro rok rozpočet 2017 nechala dostatečný prostor mezi tedy stropem rozpočtu a mezi stropem víceletého finančního rámce, tak, aby tyto peníze mohly být použity pro nepředvídatelné události. Zkušenosti z tohoto roku a z rozpočtového procesu na tento rok nám říkají, že tyto marže oběva, v obou kategoriích, které se týkají nebo které hrají jistou roli pro zvládání uprchlické krize, to je kategorie 3 vnitřní politika a 4 vnější politika, že tedy tyto marže se musely využít skutečně naprosto. Nezůstal tam vůbec žádný prostor. A protože se situace vůbec nezměnila, tak i v rozpočtu na rok 2017 nebude možné postupovat jinak. To je tedy východní situace, ve které se nachází parlament a které takto schválil ve svých pokynech, což trochu ukazuje, jak tedy vypadá ta situace mezi parlamentem a radou, že to tedy bude konfliktní. Máme uprchlickou krizi, Využili jsme veškeré zahraniční i politické instrumenty, i instrumenty pro vnitřní politiku, Využili jsme vše, co nám poskytuje víceletý finanční rámec, což jsou nástroje, které jsou v tomto rámci právě kvůli tlaku Evropského parlamentu. Pokud bychom se tehdy neprosadili při VFR, tak bychom vůbec tento rozpočet nemohli zvládnout. A již jsme vlastně, nejsme, jsme v první fázi roku 2016 a pokud bychom neměli ty nástroje, které máme, už bychom museli bývali překládat opravné rozpočty, například proto, abychom zafinancovali nástroj pro nouzovou pomoc a pro šíření Europolu. Tedy rozpočtová situace je velice komplikovaná a zůstane komplikovanou i v příštím roce. Ani ekonomickou krizi jsme ještě zcela nepřekonali, to se ukazuje v členských státech EU e, v různé míře, ale když se podíváme na tu evropskou 28 a nesoustředíme se pouze na ty ekonomicky nejlepší a nejsilnější, tak je třeba konstatovat, že výdaje, které Evropská unie dává na zlepšení ekonomické situace, prostě budou i nadále potřebné a dobře odůvodněné. A poznámka na okraj čím dál tím více se ukazuje, že VFR v té podobě, v jaké ho máme, je, jak my říkáme německy, něco, co prostě vyjde pouze v případě, že budou veškeré eh, podmínky příznivé. Jak mé příznivé nejsou, tak prostě nestačí ty prostředky. Takže i o tom budeme muset diskutovat. I když samozřejmě eh, v rámci diskuze o revici VFR, která začne koncem roku, také se to vše bude otevírat. Já v pokynech navrhuji, ještě bych eh, zmínil jednu věc, to je důležitá rámcová podmínka, která zajímá právě váš výbor. Eh, v té rozpočtové linii, která je eh, pro záruku pro EFSI, tak tam máme za, za pouze 3,38 miliardy eur na místo té plánované částky, asi ve výši 8 miliard eur. Tedy budou se muset brát peníze rozpočtu tak, aby se mohly poskletnout této rozpočtové linii, což bude také jedna z rámcových podmínek, kterou budeme muset zohlednit při sestavování rozpočtu. Já v pokynech navrhuji, abychom se abychom se podružili využít evropskou přidanou hodnotu tohoto rozpočtu a abychom eh, zprávy, které nám poskytuje komise, lépe propojili s naší videovou politikou Máme evropskou ekonomickou perspektivu, výroční zprávu o růstu, evropský semestr v neposlední řadě. Tam jsou také návrhy toho, jakým způsobem členské státy mohou překonávat své strukturální nedostatky. A pokud se nám podaří v rozpočtu EU využít prostředky na to, aby se podpořili závoje z těchto zpráv, tak si myslím, že bychom vytvořili dobrou ekonomickou přidanou hodnotu. Samozřejmě, že o tom bude muset hlasovat náš parlament. Při financování Evropské iniciativy pro zaměstnanost mladých v rozpočtu 2016 jsme nechali prázdné místo a to ne, protože bychom bývali toho názoru, že ty prostředky nejsou potřeba, ale proto, že podporujeme postoj komise, který říká, že by vhodné, aby jsme nejdříve se podívali na to, jakých úspěchů tato iniciativa docílila a pak z toho vyvodit finanční závěry. Tedy podle toho, jak bude vypadat to hodnocení, tak my to zohledníme při sestavování rozpočtu. I nadále chceme bojovat proti chudobě, což je také jeden z cílů strategie Horizont 2020. A zejména chceme začít u boje proti chudobě dětí. Ta situace se trošičku zlepšila a to proto, že v rámci nového víceletého finančního rámce dáváme k dispozici čerstvé peníze, takže ten backlog, ty, veškeré ty neuhrazené faktory, eh, je um, jich trochu méně, takže ta situace je lepší. Ovšem ono nás to tak trochu dožene k u konci VFR, protože budu, nám do, budou postupně docházet ty čerstvé peníze. Ale to, které to chci takto protknout, abyste věděli, že ten problém s těmi backlogy, s těmi neuhrazenými faktory se vrátí abyste neměli pocit, že najednou se to vyřešilo. Ono to souvisí s technikou, cash flow zde v parlamentu, takže přechodně ta situace se vylepšila, ale bude se zhoršovat. Co se týče rozpočtu na rok 2017, tady to až nebude až tak aktuální téma. Vrátí se to později. To jsou tedy rámcové podmínky, ze jakých pracuje. 25. května předloží komise svou zprávu, půjde to nejdříve na radu. Rada pak pozmění tuto zprávu, jak bude považovat za vhodné. A my poté se budeme zabývat tím textem, tím návrhem, který bude již pozměněn radou. A já jsem velice zvědavý na to, co si v této věci od nás bude přát Ekon, co očekává. Předseda děkuji Jencovi Gejrovi, jakožto zpráva dá Jovi pro rozpočet a nyní za výbor Ekon náš zpravodaj Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo. Milí zpravodaji za rozpočet. Musím říct, že ti děkuji a děkuji také za příležitost, že se opět mohu zabývat rozpočtem. Byl jsem také po dvo, dvě volební období řádným členem výboru pro rozpočet v dobách, kdy jsme měli ještě více práv, ne jako nyní pouze jedno čtení, ale to je téma, pro jiný výbor, pro výbor pro ústavní záležitosti a omlouvám se za tuto poznámku. Děkuji tedy za informace o rozpočtu 2017. My všichni jsme již na plénu podpořili ty pokyny, takže známe ty rámcové podmínky a je nám jasné, že jsme velice napjaté situaci, co se týče rozpočtu a také co se týče techniky sestavování rozpočtu s radou, či spíše proti radě, když jde o to, abychom zajistili evropskou přidanou hodnotu. Zde na výboru jsme v poněkud dobré situaci, máme tady jenom několik málo rozpočtových liní, které nejsou až tak důležité. Ovšem my se jich věnujeme eh, velmi pozorně. Poukazuji na tři agentury, které pod nás sledují EBA, ESMA a EIOPA. Já jsem velmi se věnoval těmto agenturám během posledních dvou let v rámci absolutoria a myslím si, že bychom se, že, že se podíváme velice přesně na určité aspekty v rámci rozpočtového procesu a mám tím na mysli určité věci a tady už jsem již zpravodajem pro MIFID, IT, infrastruktura, kterou musí vytvořit ESMA. Musíme to podpořit rozpočtového hlediska a já si myslím, že Mám pocit, že jak to vypadá tady s potřebou pod, pod, pod personálu, je třeba ho nevyžit? nebo jak to tady vypadá a s rozpočty jednotlivých agentur, dohledových agentur. Měli bychom se přesně podívat na jejich rozpočty, co přesně potřebují. I protože očekáváme návrh komise, který se týče dalšího rozvoje agentur a který se týká rovněž jejich financování. Takže pokud jež financujeme, je třeba zajistit, aby pracovali efektivně a účinně a ne na úkor daňového poplatníka. Pak tady máme takovou pěknou rozpočtovou linku, která se mi každý rok líbí, vždy se na ní velmi intenzivně dívám. A to je výstavba kapacit pro neprůmyslové stakeholdery v oblasti finančních služeb. To je nádherný název rozpočtové linie ještě se k tomu vrátím a letos jsem se chtěl zejména podívat na fiskální program a na přípravné akce. A to proto, že již nyní jsme o tom hovořili, zítra máme hlasování, které se bude týkat větší spolupráce daňových úřadů v souvislosti s taxe 2 a pravděpodobně s v souvislosti s mandátem pro, mandátem pro vyšetřovací výbor, který se bude týkat panamských dokumentů, tedy spolupráce daňových orgánů Tady máme jistý úkol před sebou, větší, než jsme si mysleli a my jako parlament měli bychom zajistit větší transparentnost. Já jsem již hovořil se stínovými zpravodaji a všichni si dokážeme představit něco v oblasti přípravných akcí, tak abychom Spolupráci daňových úřadů e, zesílili i nad rámec fiskálního rámce, protože když jsme tehdy při, schvalovali ten fiskální program rámec, tak mnoho věcí, které nyní, o kterých nyní víme, ještě nebylo známo. Takže to jsou taková tři hlavní témata pro náš výbor, které jsem identifikoval. Co se týče těch dohledových orgánů, chceme, aby pracovali efektivně, nákladově efektivně, Tady by bylo vhodné zajistit, aby byly zohledněny naše zájmy jakožto poslanců, zejména v oblasti legislativy level 2, aby to bylo nějak přetvořeno rovněž i v rozpočtové položky. Co se týče té položky, kde je 1,5 milionů eur pro financování vybudování kapacit pro neprůmyslové stakeholdery v oblasti finančních služeb. Tady financujeme organizace jako Finance Watch a Better Finance, a myslím si, že bychom se na to měli pořádně podívat. Já neznám žádnou nevládní organizaci, která by měla tak velký podíl veřejných prostředků ve srovnání s těmi vlastními prostředky nebo prostě s těmi prostředky, které oni dokážou získat od občanů. Na to bychom se měli přesně podívat, neboť komise ve všech ostatních oblastech podporuje ten kurz, který chceme my a rada totiž, aby tyto organizace dokázaly získávat také své vlastní prostředky od podporovatelů. A dále téma fiskální 2020, tady máme program, který platí na 7 let a je to asi 23 327 miliard eur, ale již jsme jednou přepracovávali směrnici o úřední pomoci. Takže vlastně mnohé, tady bude implementováno mnoho legislativy a já bych se na to tedy chtěl také ještě přesně podívat. Já vím, že nebudeme moci změnit právní základ, ale v rámci toho, co vlastně bude možné v oblasti fiskálního programu, tak by bylo vhodné mít odpovídající doprovodná opatření nějaké nástroje. Sekretariát dnes rozeslal e-mail i frakcím, kde jsou popsány určitá přípravné akce a pilotní projekty, že je důležité předkládat, by bylo hodné předložit návrhy, vypracovat návrhy, takže to je takový můj nápad, ale jistě o tom budeme ještě hovořit se stínovými zpravodaji. To je věc, kterou bychom chtěli tak nějak posunout. A je ještě další věc. My tady se usilovně něčemu věnujeme, a jsme rádi, když pak ti naši velcí odborníci na rozpočet jsou tomu přízniví a jsou to schopni potom zapracovat do celkového návrhu na rozpočet. A protože tu věc znám i z druhé stránky, tak dobře vím, že prostě tu výhradnou příslušnost má rozpočtový výbor, a těch málo pár rozpočtových položek, které, za které odpovídáme my, tak tam, myslím se, vyznáme v tom více než rozpočtový výbor a proto bych byl velmi řečný, kdyby výbor budget toto zohlednil. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji, protože tady nevidím stínové zpravodaje mm, prvních tří velkých frakcí. Dávám slovo i hned kolegyni svým za EKR. Děkuji, děkuji oběma vystupujícím. Jak řekl pan Ferber, eh, hlavní výbor dohledu pro Ekon, pokud jde o evropský eh, rozpočet, to je část ESA eh, a já myslím, že bychom měli v tomto případě udržet status quo, pokud jde o ty rozpočtové položky, protože když jsme udělovali absolutorium v pří v předchozích letech, tak jsme se všimli, že ESA nevynaložila veškerý svůj rozpočet, takže v zásadě nepodporuji navýšení jejich rozpočtu zejména eh, vzhledem k tomu, že pracovali na opatřeních úrovni 2 a ta práce teď eh, se začíná zpomalovat. Kromě toho, jak řekl pan Ferber, kdyby se objevily nějaké nároky pro konkrétní IT, tak to pak můžeme zvážit. Pro mě je hlavní priorita udržet eh, současnou strukturu financování pro ISAS, aby dostávali příspěvky od účastníků trhu, nad kterými je prováděn dozor a jenom eh, pod od těch, kteří jsou přímo dozorováni. Takže to znamená eh, úvěrové eh, ratingové agentury a další přímí účastníci, protože kdyby to bylo jinak, eh, podkopalo by tu legitimitu současného stavu a také roli eh, národních dozorových úřadů. Eh, současný model národních kompetentních orgánů, kdy se na 50 dělí o mm, rozpočet, je myslím v pořádku protože ESA tím pádem se zachovává svůj charakter evropské agentury. Pokud jde o pokuty, také nechci měnit eh, mm, nějak eh, tyto rozpočtové položky, například eh, v případě ESA. Pobítky jsou tam zatím také provázány a opět bych do ní nechtěla zasahovat. Jinak se těším na další práci s panem zpravodajem. Já doufám, že tedy rozpočet ISA bude odpovídat nadále mandátu Eh, této agentury. Děkuji. Vielen Dank, Děkuji, Kate Swinburne. A protože zde nevidím žádné další stínové zpravodaje, dávám slovo. Ptám se našeho jediného jiného kolegy zde, zda si přeje něco podotknout v rámci postupu ke čtí. A není tomu tak. V tom případě vracím slovo našemu zpravodaji Ferberovi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, za to, že smím zde zasedat na výboru pod vaším vedením, neboť většinou, když zde není kolega předseda, tak musím já si udělovat slovo sám sobě a tomu jsem se dnes chtěl vyhnout. Jinak by vznikl u kolegy Gajera dojem, že jsem nějakým uzurpátorem, který vše strhává na sebe. Takže jednou děkuji a musím říci, že Kate, my se dohodneme rychle a doufám, že nás podpoří i několik dalších, protože to vidím také velice kriticky. A na plenárním zasedání budeme hovořit o zprávách o absolutoriu a tady jsem rád, že se nám podařilo mít jasný postoj, co se týče právě těch tří dohledových agentur a také výbor pro rozpočtovou kontrolu dokonce určité věci od nás převzal. Takže tady si myslím, že už jsme odvedli s tou práci, která nám nyní eh, bude prospěšná i pro naši práci rozpočtovou. Já se rád setkám s vámi eh, třemi, abychom si vyměnili názoru na tento na tuto zprávu a doufám, že se budeme nějakým způsobem schopni shodnout a jinak děkuji a těším se na podněty veškerých kolegyní a kolegů a samozřejmě se těším i na spolupráci se stínovými zpravodaji ostatními a rovněž tedy se zpravodajem z výboru pro rozpočet. Děkuji kolegovi. Časový harmonogram. První fáze mezi 13. 6. té prezentace návrh stanoviska Ekonu a 9.7. to je pozměňovací návrh. Lhůta pro pozměňovací návrh. hovořích o nich budeme 31.8. a hlasovat zde na Ekonu rovněž v toto datum. Druhé říjnové plenární zasedání je tím zasedáním, kde se bude hlasovat. V tomto smyslu vám přeji všem krásný večer. Dospěli jsme ke konci našeho dnešního pořadu jednání a pokračovat budeme zítra.